Thanks a lot. Ladies and gentlemen, welcome on... Eh, děkuji, dámy a pánové, vítejte na uh, večerním zasedání. Uh, naše zasedání tedy pokračuje a uh, máme nový bod na programu jednání, což je prohlášení komise rozsudek Evropského soudního dvora z